So, dear colleagues, let's start our... Vážení kolegové, zahájíme naše dnešní jednání přijetím pořadu jednání. Mám zde celou řadu sdělení ze strany předsedy. Nejprve aktuální informace o trialogu. Třetí trialog se konal 29. listopadu. Zabývali jsme se celou řadou klíčových oblastí, například měnovými, Eh, limity maximálními požadavky na zveřejňování, pravomoci příslušných orgánů a také jazyky. Dosáhli jsme u určitých z těchto bodů určitého pokroku. Rovněž jsme se zabývali schvalováním technické, technických postupů A také jsme se zabývali eh, evropským pasem a notifikacemi. Další dialog by se měl konat 7. prosince, tedy v tomto týdnu. Zahrnutí rozhodnutí a doporučení schůze koordinátorů ze 24. listopadu, nominace CCCTBEP, SAD mají eh, hybridní mismeče, eh, mechanismy eh, řešení sporů ALDE, problematika nesolventnosti EPP, absorpční kapacity úvěrových institucí také EPP, absorpční kapacity tam to má také EPP, protože tam jde o jeden jediný e, balíček. Revize CRD, to má na starosti SND, whistlebloweri, to mají zelení, stanovisko k CETě, stanovisko k zákonu o nesolventnosti, tam je požadavek na pravidlo 54 a má to ALDE, to jsou tedy nominace. Pokud jde o Brexit, vedli jsme stručnou diskusi a do 10. prosince můžete zasílat stručné připomínky písemně sekretariát k těm relevantnějším eh, složkám, včetně toho, co se týká politiky konkurenceschopnosti, předloží další podklady. Pokud jde o kalendář, tak budeme mít eh, ještě dodatečné jednání 4. prosince 2017. Také Evropský parlamentní týden 2017, tam se budeme zabývat panamskými eh, dokumenty Panama Leaks a poučením z této události a druhé téma se bude týkat finančních služeb a bankovní unie. Bude také rozeslán dopis Evropské fiskální radě s žádostí o slyšení. Koordinátoři se rovněž dohodli na na plánování ekonomického dialogu EPP na 12. prosince. Zabývat se budeme implementací programu makroekonomických změn v Řecku. A potom ještě přeskum delegovaných aktů. To tedy máme naplánováno na měsíc leden a únor. Budeme se zabývat například delegovanými akty v oblasti zákonů proti praní špinavých peněz, špinavých peněz. A samozřejmě podrobnější informace naleznete v zápisu ze schůze koordinátorů. A úplně na závěr zpráva Gula. Sekretariát zelených požádal o follow-up ke všem odstavcům, nikoli pouze k odstavci 19 a diskutovat se o tom bude na schůzi zelených na jejich prosincovém na prosincové schůzi. Nyní tedy Přijdeme k bodu 3. Rád bych zde mezi námi přivítal pana Martyho Hetmekyho, který je předsedou Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou SGAB. Cílem této poradní komise je poskytovat nezávislý přehled o evropském statistickém systému a implementaci kodexu chování. Také bych rád připomněl velice významnou úlohu SGABu a podrobnou zprávu této poradní komise, kterou jste obdrželi. A ta diskuse přichází eh, v pravý eh, čas, protože se bude hovořit také o eh, pracovní odpovědnosti a důvěryhodnosti pracovníků v oblasti statistik, což je téma, na kterém pracujeme, především dva naši zpravodajové. Také bych chtěl říci, že SGAP velice pečlivě sleduje přípravu na eh, vybrání eh, nového ředitele Eurostatu. To je tedy z mé strany jako úvod vše. Nyní předávám slovo panu Hetemekimu. Prosím, pane Hetemeky, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost eh, prezentovat um, ehm, z práci ESCAP pro Econ. Tato zpráva s, e, skládá se mm, šesti členů, další jsou Kučman, bývalý předseda Španělského statistického institutu, Enrico Giovannini, bývalý předseda italského statistického úřadu a bývalý ministr práce Itálie, Leticia Alhara, profesorka eh, statistiky z Irska, Marius Profuro, profesor veřejné správy z Rumunska, dále bývalý ředitel Německého statistického úřadu. Stejně jako v minulých letech zpráva ESCAP eh, se dívá na výzvy, které čelí statistický systém. A eh, v letošním roce ESCAP se věnoval dvoum Eh, otázkám, jednak výzvám, které představuje využívání více zdrojů dat, velká data, důlež význam zachování a zlepšování důvěry v oficiální statistiky. Já se omezím na tři hlavní body. Nejprve um, kodex, ehm, no, praktický kodex není úplně v souladu eh, vzhledem k výzvám, které souvisí s eh, multiplicitními zdroji dat. Ehm, nárůst digitální ekonomiky vede k eh, velkému množství informací, které, dostup, které jsou dostupné z mnoha zdrojů. Tato data se využívají, ale měle, eh, je třeba opatrnost eh, při jejich využití pro evropskou statistiku, kde je eh, kompatibilita velmi důležitá. Proto SCAP doporučuje posouzení, hodnocení těchto zdrojů data explicitních odkazů na, na početné zdrojové, eh, zdrojová data mm, v kodexu praxe. Je třeba zlepšit důvěru v oficiální statistiky v době, kdy důvěra je ohrožena vzhledem k mm, možnostem zneužití nebo kvalitě. E, data často e, mm, podporují politiku vzhledem k tomu, že data jsou dostupná online. E, je možné najít statistiky na podporu různých politických tvrzení bez ohledu na kvalitu dat. Toto může vést ke konfliktním um, poselstvím nebo pravdám a vyvolává to a může to vede k tomu, že veřejnost může začít nedůvěřovat všem statistikám, včetně těch, které zveřejňují statistické úřady. Jeska věří, že třeba udělat víc pro zvýšení důvěry veřejnosti v oficiální statistiky. Především doporučujeme aby statistické úřady se více angažovaly s občanskou společností a propagovaly hodnotu um, oficiálních dat. Statistické úřady by také měly být připraveny energicky bránit oficiální statistiky, pokud jsou veřejně zneužívány. Bod číslo 3. Ehm, to, eh, to se týká hodnocení ESCAP implementace eh, kodexu. My jsme se vrátili k ehm, postupu jmenování a propouštění generálního ředitele Eurostat kterém jste hovořil, e, jsou v tom také pravidla pro budoucí jmenování generálních ředitelů Eurostatu, které by měly být definovány zákonně. E, výběrová kritéria by měly obsahovat profesní, profesionální reputaci v mezinárodní statistické komunitě a zkušenosti v relevantních oborech pro Eurostat. Já jsem se sešel s eh, komisařem Tyson, abych toto zdůraznil. A nyní jsme velice rádi, že komise se rozhodla, že zorganizuje otevřené výběrové řízení na nového generálního ředitele Eurostat. V ESS jako celek došlo k pokroku implementace kritického kodexu a doporučení z posledních peer review. ESCAP doporučuje zlepšit dostupné informace eh, o nákladech produkce evropských statistik. Abych byl stručný, tak eh, to shrnu. Letošní zpráva obsahuje 16 doporučení týkající se konkrétně výzvy vícečetných zdrojů dat, důležitost zachování důvěry v statistiky a pokrok implementace praktického kodexu Evropského statistického systému. Pane předsedo, tím skončím. Děkuji. Děkujeme eh, za tuto prezentaci. Já, eh, pane předsedo, já jsem rád, že jste rád, eh, tedy eh, pokud jsem to správně pochopil, tak jste potěšen, že nyní je ten nový postup výběru generálního ředitele statistiku statistického úřadu. My se mm, také mm, snažíme posílit roli parlamentu při respektování autonomie komise, co se týče interních jmenování, je zajímavé. Um, toto je tedy zajímavé, zajímavé téma. Kolegové, máte nějaké otázky? Paní Pereš, máš Pereš. Děkuji za vaše. Děkuji, pane před... Děkuji, já bych se eh, chtěla vrátit eh, eh, k jedné věci, která se týká toho ředitele, který tedy bude odstupovat z čela Eurostatu. On ale měl celou řadu velice zajímavých plánů, například statistiky té sociální oblasti, tak aby bylo dosaženo větší rovnováhy mezi politikou hospodářskou a politikou sociální. Chtěla bych se ale vrátit k tomu postupu, který pan předseda eh, zmínil. My jsme tedy pozměnili ten eh, postup, eh, podíleli se na tom jednotlivé evropské instituce, komise i parlament. A já bych se chtěla zeptat, jak vidíte vy budoucí vývoj a nezávislost Eurostatu? Já si myslím, že to je debata, kterou vedeme na evropské úrovni a národní úrovni také není zde vlastně nějaká jaksi nepřekročitelná zeď, protože Eurostat samozřejmě funguje také jako určitý poradce komise. A chci se zeptat, jak tedy vlastně oddělit tu poradní roli Eurostatu, ale zároveň zajistit jaksi objektivní schromáždění těch eh, statistik eh, které přicházejí od jednotlivých členských států. Takže jak se díváte na tu nezávislost Eurostatu? Jaké zde máme záruky té nezávislosti? Parlament samozřejmě bude velice pečlivě sledovat ty podmínky pro volbu dalšího ředitele Eurostatu. A chci se zeptat, co v tomto procesu výběru bude podle vás klíčové pak mám ještě druhou otázku. Ta se týká e, vývoje statistik v Řecku. My jsme zde měli pracovní skupinu, která se zabývala asistencí řeckým orgánům, Hovořili jsme se zástupci řeckých statistických orgánů a zde samozřejmě jde o znovu vybudování té důvěry, což jaksi je v přímém zájmu Eurostatu, aby zde byla obnovena ta důvěra. A já se chci zeptat Eskabu, jak se dívá na tuto věc. Máte jaksi nějakou představu o tom, co tam ještě zbývá udělat? Uh, případně doporučil byste, čemu bych se Evropský parlament měl zvláště věnovat, pokud jde o řecké statistiky? Děkuji. Thank you and thank you for the... Děkuji. Děkuji za tyto důležité otázky. Co se týče nezávislosti Eurostatu, tak to se projednávalo podrobně, když vypukla první řecká statistická krize a byly různé návrhy změnit status Eurostatu. A mm, mm, poslední řešení bylo, že bude větší kontrola, co se týče nezávislosti Eurostatu a pak samozřejmě eh, modifikované nařízení 223, kde parlament sehrával důležitou roli, i když tedy eh, ty výběrové řízení nebyla eh, dána zákonem tak výběr mm, generálního ředitele Eurostatu na základě objektivních kritérií mm, tam byly jasně stanoveny. A to mi dalo příležitost, abych se odvolával na, na cíle nového nařízení, eh, zdůraznit význam toho, aby komise mm, mm, následovala tento postup, který implikuje nová legislativa, aniž by to tedy bylo přesně mm, popsáno. Druhá věc té době bylo řešení, bylo řešení zřídit ESCAP a ESCAP dostal mandát na dohled eh, pro národními statickými úřady a Eurostatem. Myslím, že nyní máme poměrně vyvážený systém kontrol které posuzujeme každý rok, jak tedy SK plní svoji roli. jako statistický úřad EU. Také, když byla projednávána reforma, tak bylo tam jasné chápání toho, že statistické instituce, úřady ani v členských zemích, ani v komisi nemohou být absolutně nezávislé, podobně jako jsou centrální banky. Vždy budou součástí administrativy. E, co je ale možné, je, aby existovaly všechny podmínky, profesní integrita institut úřadů, v tomto případě tedy Eurostatu, aby byla respektována. K Řecku, jaký je názor ESCAP? Tak samozřejmě my jsme vydali celé, celou řadu stanovisek k řecké statistice a byl tam pozitivní vývoj ale pak se znovu objevily um, právní řízení proti eh, Bílému ředitelu Eurostatu a jeho kolegům. Samozřejmě tato, um, tyto spory byly založeny na údajném um, chybném hlášení dat, které validoval Eurostat které byly plně v souladu s evropskými požadavky. Že my jsme byli velice nepokojeni, co se týče z nov, no, těchto nových um, právních řízení nebo mm, sporů ohledně eh, ředitele bývalého eh, Národního statistického úřadu a jeho dvou kolegů. Co může Ekon udělat? Co můžeme udělat my? Co jste už udělali, je velmi důležité. Vy jste mm, měli slyšení a debaty s bývalým předsedou řeckého statistického orgánu a s panem Manem A vzhledem k publicitě mm, této otázky, tak to jsou ty měkké kompetence, které mají evropské instituce k dispozici a já si myslím, že je velmi důležité všechny informovat o pozadí této otázky, jaká jsou fakta. Děkuji. Toto byla velmi užitečná výměna názorů, je samozřejmě webstreamovaná, takže veřejná. Já mám několik otázek také. První. Vy jste zmínil řadu významných legislativních reform nebo zlepšení Evropského statistického rámce, to je ta nařízení 223. Myslíte si, že teď jsme ve fázi implementace, anebo považujete za důležité některé uh, jiné změny nebo zlepšení našeho rámce rozpočtové nebo legislativní opatření. Druhá otázka se týká, vy jste mluvil o té post-truth mm, politice a prostředí, kdy a role statistiků při Eh, odhalování, oznamování, zneužívání dat. Jak konkrétně toto vidíte, tuto roli? Jak by měla vidět, vypadat ta rovnováha mezi um, vědeckými pravidly jejich zneužívání. Pak k otázce na některé indikátory, které se projednávají in ekonomické úrovni a na statistické. Samozřejmě eh, mm, to zaměřilo hlavně na ekonomiku. My máme diskusy o zlepšování fiskálních pravidel, je mm, hodně diskusí v radě o tom, jak některé indikátory definovat, především struktura deficitu. Je jsem si se zájmem přečetl komentář ECB a otázky některých členů na tyto indikátory, které říkají, že nevyužívali tyto indikátory, protože to lze použi- využívat různými způsoby, takže CB to nepoužívá. Naopak, ale toto je jeden z pilířů našeho mm, současného fiskálního rámce, že jak to vidíte vy? Děkuji za e, tuto velmi důležitou otázku. První otázka, zda právní rámec je dostatečný, adekvátní? Myslím, že ano. Je tady dobrá rovnováha, co se týče právních závazků a požadavků. Co se týče praktického kodexu, ano, ESCAP vidí, vnímá, že je třeba aktualizovat kodex. Vzhledem k novým výzvám vyplývající z vícečetných zdrojů dat a z velkých dat. Je tady spousta dat k dispozici nyní. A jak se tato data využívají v oficiálních statistikách, tak abychom měli srovnatelné statistiky v Evropě? To je výzva. To je výzva pro všechny statistické úřady ale je to ještě důležitější v Evropě, aby existovala schoda na tom, jak se ta data budou využívat, protože spousta našich politik závisí na srovnatelných datech. Další věc, takzvaná postfaktická politika co mohou dělat statistici v této věci. Samozřejmě statistici jsou velmi nezávislí. Když si vemu příklad, Mm, došlo k revizi dat o irském HDP začátkem letošního roku. Růst irského HDP za rok 2015 byl revidován eh, směrem nahoru 26,3 A to má jasné důvody. Mm, jak na evropské, tak na národní úrovni mohlo být k dispozici více informací předem, které by vysvětlovaly důvody, proč toto bylo potřeba. Pokud jsou zveřejňována pouze ta fakta bez vysvětlení, pak není překvapivé, že lidé nedůvěřují oficiálním statistikám. A to může být obecný bod, že možná dva analytici budou chtít více informací. Ehm, Hodně se mluví o žurnalismu založeném na datech a bylo by možné zvýšit chápání, zlepšit chápání statistik a také eh, pomocí zvyšování důvěry v oficiální statistiky. Důvěra ve statistiky bohužel není taková, jaká by měla být v Evropě. Eh, to je velice škodlivé pro evropskou politiku, protože tolik našich politik je založeno na statistice v EU. Eh, slední otázka, vy se ptáte, eh, jste se ptal na indikátory, na strukturální deficit. Já uh, chci okomentovat, i když to není přímém mandátu ESCAP Je tady ekonomická logika při použi- využívání těch strukturálních deficitů. Je rozumnou fiskální, fiskální politika by měla reflektovat cyklickou situaci a potenciální output státu. A proto je velice ehm, dobré odůvodnění používání strukturálního deficitu v ekonomické politice. Pravidla jsou založena na doporučeních ohledně faktického deficitu. Takže je velké, velmi eh, přesvědčivé důvody pro strukturální deficit. Co se týče měření, to, že je obtížné něco měřit, by neměla být e, záminka nebo omluva špatné politiky. Když zjistíme nedostatky v metodách, tak bychom měli zlepšit metody. A pokusit se překonat tyto nedostatky. E, na závěr existují různé metody, které e, se aplikují na celém světě, co se týče měření strukturálních deficitů. Například e, USCBO, Statistický úřad kongresu, používá metodu, kterou preferuji, mm, které ne, ve srovnání s tím, co používáme v Evropě, ale to je něco jiného. Jde o to, že Eh, koncepce má smysl, pokud máme problém s měřením, měli bychom eh, vyřešit to měření. Děkuji. A zeptám se kolegu, jestli mají nějaké otázky. Jinak tímto můžeme diskuzi k tomuto bodu uzavřít. Děkuji vám. A samozřejmě se těšíme i nadále na úzkou spolupráce. spolupráci. It's four, we can start, no? We can... So we can move to our... Můžeme přejít k bodu čtyři. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Roční analýza růstu na rok 2017. Spravodajem je pan Hekmák, který předložil návrh zprávy. A já tady dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji děkuji také za tu diskuzi, která možnost vést diskuzi o roční analýze růstu. Je to debata, kterou máme možnost vést jen zřídka. Všechny dokumenty, které předložila komise v této věci, jsou velmi důležité, protože nastavují určitý rámec pro diskuzi a také pro politické reakce. A je to také tedy Eh, vlastně takové prohlášení o tom, jak kam chce komise směřovat. Je asi dobré vědět, že v Evropě a v Evropské unii dochází k růstu, dochází k hospodářskému oživení, ale jen velmi pomalým tempem a na nízké úrovni intenzity. A možná je to díky velice drahé monetární politice, která z dlouhodobého hlediska není udržitelná. Je to monetární politika, eh, která, v které není možné takto pokračovat, jak řekl i prezident Evropské centrální banky, protože by sebou přinášela finanční rizika. To znamená, že ten růst, který vidíme, je křehký. Je důležité, abychom provedli reformy, které zaručí dlouhodobě udržitelný trvalý růst a také přilákají investice a přispějí k větší konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. A myslím, že všichni můžeme souhlasit, že přesně na to je třeba se zaměřit. A pak se dostáváme k diskuzi o, stabilitu, o paktu stability a růstu, kdy komise zveřejnila svůj záměr postupovat flexibilně. Já si myslím, že to je ovšem věc, kterou je třeba ještě prodiskutovat z politického hlediska, ale nejprve chci zdůraznit jednu věc. V nejistých dobách je mimořádně důležité, abychom nepodkopávali zásadní předpoklad stability evropského hospodářství a tím je právě pakt stability a růstu. Pokud kolem něj vytvoříme klima nejistoty, tak tedy přispějeme k ještě větší míře nejistoty evropské ekonomiky. A já opakuji, pane předsedo, to je něco, co rozhodně nepotřebujeme. Stačí se rozhlédnout, aby nám bylo jasné, že potřebujeme stabilitu prostřednictvím paktu stability a také tedy je tento pak důležitý pro ekonomiku jako takovou. Jestliže začneme spochybňovat legislativu, o kterou se opírá pakt stability, ohrožujeme tím dlouhodobou důvěryhodnost evropských růstových a investičních politik. A když se podívám na naše krátkodobou historii, vidím, že deficity nevedly k tomu, aby podnítili růst. Vedli pouze k vzniku ještě většího deficitu, ještě většího dluhu a ještě větší nejistoty. Kdyby opravdu fungovalo, že zvýšení deficitu nastartuje ekonomiku, byli bychom svědky daleko mohutnějšího růstu, než tomu skutečně je, protože jestli je něco pravda, tak je to, že v evropské ekonomice nám nechybí deficity. Vidíme však, že sebou především přichá, přináší velkou dluhovou zátěž, rostoucí úrokové sazby, škrtí eh, strukturální reformy a vedou také k zhoršení konkurenceschopnosti z dlouhodobého hlediska. Čím déle budeme eh, pokračovat tímto směrem, tím víc oslabíme evropskou ekonomiku. Vidíme, že tam, kde členské státy implementovaly strukturální reformy a konsolidovaly svůj sektor veřejných financí, tam došlo k růstu, tvoření a tvorbě nových pracovních míst. A já si myslím, že je naprosto zásadní, abychom eh, stavili, budovali právě tímto způsobem. Jinak budeme jen vytvářet další a další problémy. Vím, že někteří kolegové říkají, eh, že vytváříme-li deficit, je možné skončit s politikou škrtů. Já si ale myslím, že je to přesně opačně, pane předsedo. Jestliže vytváříte stále větší deficit, v konečném součtu budete muset přijmout velmi přísná restriktivní opatření. Tam, kde omezíte deficit, vytváříte stabilní platformu pro hospodářský růst a tvorbu nových pracovních míst. A to jsme také viděli v členských státech. A myslím, že je naší zodpovědností udržet nastartovaný směr hospodářského vývoje jinak porostou deficity a s ním i volání po dalších škrtech. A můžu se na to podívat i z jiného úhlu pohledu, tedy z toho právního. Máme legislativu a je povinností komise zajistit, že tato legislativa je skutečně implementována. Není však povinností komise měnit pravidla, která máme. Je však na ní, aby je aplikovala. Evropská unie je právní stát a to je nedílnou součástí jejího renomé. Myslím si, že bychom se měli bavit o lepším, kvalitnějším, kvalitnějších postupech tvorby rozpočtu. Já jsem, pane předsedo, nikdy nepochopil, proč lidé tak rádi tvrdí, že mezi těmi nej, nejdůležitější výdaje musí být nad nebo pod tou hranicí 3%. Já si myslím, že musíme tvořit rozpočet kolem těch nejdůležitějších výdajů, a to na základě stoprocentního příjmu, které členské státy mají. A teprve pokud se něco mění, tak je možné padat do deficitu. Ale nechápu, jak to, že mm, rozpočet je sestavován opačně, to znamená nejprve máme ten nejdůležitější výdaj a ten se používá jako argument pro navýšení deficitu. Já si myslím, že je na čase, abychom začali rozpočtovat přesně opačným způsobem, abychom tedy dostali naší zodpovědnosti do mm, naplnili legislativu, která nás zavazuje a následně mohli tedy provést potřebné strukturální reformy a konsolidaci sektoru veřejných financí. A já bych rád řekl, že z mého pohledu, ano, tedy z pohledu mé politické skupiny, považuji za důležité, aby komise nadál postupovala jako stožto strážce smluv a všeho toho, co máme k dispozici. Těším se na diskuzi se stínovými zpravodaji, nepochybuji o tom, že ta diskuze proběhne. Já jsem si samozřejmě všiml, že naše názory se často liší, a to říkám mírně. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že my jako Evropský parlament fungujeme jako taková bezpečnostní záruka dodržování legislativy, kterou jsme odsouhlasili. Děkuji, říká pan předseda. A nyní dávám slavosti novým zpravodajům za SND. Děkuji. Dovolte mi začít tím, že poděkuji zpravodaji za jeho připomínky. Jsem si jist, že budeme schopni spolupracovat na tom, abychom našli správný kompromis. A jinak také souhlasím s tím, že máme před sebou ještě spoustu práce pokud opravdu chceme dospět k dohodě a ke kompromisu a sladit velmi odlišná stanoviska k této velice citlivé záležitosti. Nicméně já jsem přesvědčen, že to je možné, bylo to možné i v minulosti a já doufám, že tedy budeme schopni dále spolupracovat. a naplnit politickou vůli tohoto parlamentu. Nejprve tedy pokud je o váš popis situace. Asi se všichni shodneme, že dochází k oživení, které však je křehké, a že se potýkáme se zásadními problémy s divergencí v Evropské unii, zvláště v rámci eurozóny. Ale Vezmeme-li v úvahu současnou situaci a to, že nám komise říká, že je třeba postupovat trochu jinak. Ale my jsme tedy v minulosti vyprodukovali prohlášení, která volala po konvergenci, investicích, oživení. Ten název tedy e, ten byl vždycky velmi jasný. Nicméně komise jak jste správně řekl, nám neříká, že monetární politika musí být doplněna o tedy jiné politiky, například fiskální politiku nebo strukturální. Ale komise nám říká ještě něco dalšího. Říká, že soustředit bychom se měli především na ty ostatní politiky. Říká se tady, všechny nástroje politiky monetární, fiskální a strukturální je třeba nasadit, ale nyní je tedy kladen důraz i na ostatní politiky, tak aby tedy přispěly k ekonomickému oživení. Takže Říkáme, že tady toho čekáme víc od fiskální politiky. A to není nic nového na půdě Evropské komise ani v rámci evropské debaty. A nyní tedy ten návrh komise přichází ve formě konkrétních doporučení. Pozitivní fiskální přístup k eurozóně. A my všichni víme, že Evropská komise dokonce navrhla konkrétní čísla 0,15 hrubého domácího produktu. Takže to je konkrétní návrh. Jde o politický návrh Evropské komise. A první věc, kterou bych, nebo první otázka, kterou bychom si měli položit, zní, jak politicky zareaguje politi- Evropský parlament na tento návrh. Já jsem si všiml, že navrhujete, abychom vzali na vědomí tento návrh. Já bych však dal přednost pozitivnějšímu přístupu protože tím bychom řešili tedy ten skutečný problém. Jestliže chceme řešit nezaměstnanost a tak dále, musí být tedy ta evropská politika, ta fiskální evropská politika ještě mnohem pozitivnější. A Evropská komise po nás nechce, abychom se vzdali paktu stability a růstu. A my víme, že je možné dosáhnout výsledku, prostřednictvím investice hospodářského růstu. A že tedy škrty přinášejí problémy tam, kde jde o to dospět eh, k naplnění cílů fiskální politiky. Takže první věc, kterou by tenhle parlament měl udělat, by bylo zahájit debatu nad tímto návrhem, čili ne ho pouze ignorovat, ale opravdu se mu postavit tváří v tvář a vypracovat politické stanovisko k této věci. Dovolte mi také říci, že samozřejmě chápu veškerou tu diskuzi o důvěryhodnosti ale nevidím nějakou nalehavou potřebu, aby v textu byl odkaz na to, jaké pravomoce má Evropská komise tam, kde jde o použití nástrojů, které má k dispozici tím se vracím zpátky k té debatě o sankcích vůči Portugalsku, Španělsku a tak dále. Víte, že stanovisko tohoto parlamentu bylo v této věci naprosto jasné. A správným výběrem bylo neaplikovat sankce. Takže já bych řekl, že tohle jsou tedy důležitá opatření a já bych chtěl ještě další nad rámec toho, co je v textu. Za prvé investice. Evropská komise samozřejmě zdůrazňuje potřebu eh, nových investic a vy jako zpravodaj to jistě uznáváte, ale odkaz na investice je navázán na investiční plán pro Evropu. Já myslím, že Evropská komise by eh, tedy ráda prodloužila trvání tohoto investičního plánu. A konečně sociální problémy a konvergence. Tady bychom, myslím, měli také jasně vystoupit, protože tady jde o oživení A víme tedy, že divergence vlastně zabíjí evropský projekt. a doufám, že se nám podaří najít nějaký kompromis. Děkuji. Děkuji za ECR. Děkuji. Já vám děkuji, chci poděkovat panu zpravodaji a také panu Hekmarkovi za jeho úvodní vystoupení, které bylo velice zajímavé. ta analýza správně identifikovala většinu těch problémů, vysokou míru zadlužení, nevyvážené rozpočty, vysokou míru deficitu, chybějící strukturální reformy v některých členských státech, což samozřejmě vede, nebo tedy to jsou mm, vytváření problémů i politické povahy. Také vítám tedy to varování před snahami nějakým způsobem upravovat pakt stability a růstu i tedy eh, tu otázku, která Evropská instituce musí dodržovat pravidla, nikoli je pouze vytvářet. Pokud bychom měli však uvést další případy nerovnováhy, tak tu pořád ještě máme toho eh, tu problematiku přebytků, rozpočtových přebytků, která je velmi kontroverzní. Ačkoliv tedy eh, ekonomové, akademici a také někteří zástupci Evropské komise tedy uvádějí, že právě přebytky jsou jedním eh, ze základních eh, problémů evropského rozpočtu pořád ještě, to vlastně neřešíme ani v této zprávě, celá řada eh, členských států má přebytek na svém běžném účtě. A v Německu tento přebytek například stále roste. Já si tedy myslím, že by bylo dobré, abychom tento aspekt zmínili. Z politického hlediska tedy se setkali ministři eh, financí, debatovali o této problematice s použitím metafory sportu, jestliže si nějaký fotbalový tým vede lépe, proč ho trestat? Nicméně já si myslím, že tady tím vzniká i problém, jak si s tím, jak ta hra sama probíhá, jestliže se k tomuto tak, takto stavíme. A Já myslím, že i o této debatě bychom měli otevřeně debatovat. Samozřejmě, že tedy investice jsou velice důležité. Je důležité, aby tedy ta správná forma investic dospěla do Evropské unie. A jestliže e, tedy jsou naše pravidla tak restriktivní, těžko můžeme apelovat na veřejnost, aby se nebála investovat i jinde. A jestliže tedy určitá opatření používáme jako restriktivní, je jasné, že nemůžeme čekat, že ten rozvoj členských států bude rozumný a vyvážený. Děkuji pan Věrnik za ALDE. Děkuji, pane předsedo, přeji krásné odpoledne. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho návrh zprávy. Jsem velice ráda, že pan zpravodaj ten obsah udržel zacílený a vymezený a my vítáme také, podobně jako pan zpravodaj závěry komise z roční roční analýzy růstu a jsme také pro strukturální reformy a zodpovědné veřejné financování. Ráda bych ale zmínila ještě několik dalších klíčových oblastí. Důležité je pro nás investovat do vzdělávání investic informačních a komunikačních technologií a znalostí. To by mělo být eh, v popředí naší agendy, protože to stimuluje růst a pracovní uh, E, příležitosti a měla by to být naše e, jaksi klíčová priorita v konkurenci s dalšími e, světovými oblastmi. A to znamená, že je potřeba tuto oblast skutečně prioritizovat nejen v členských státech, ale také ze strany soukromých a veřejných investorů. Důležité je to především pro ty vysoce inovativní společnosti s velkým potenciálem růstu. Komise však v roční analýze e, růstu hovoří o tom, že tyto společnosti mají problém v přístupu k financování. To znamená, že naše kapitálové trhy dosud nefungují tak, jak by měly. My bychom se měli snažit o lepší implementaci Unie kapitálových trhů a především bychom rádi viděli rychlé spuštění Eh, nových eh, fond, evropských eh, fondů, na kterých se podílí soukromé financování, protože by to umožnilo odblokovat financování založené na trzích. Také by fond eh, EFSI měl se víc soustředit na financování projektů přeshraničních, především v oblasti IKT, inovací, vzdělávání a znalostí. Domníváme se, že IKT jsou trošičku opomíjené a fond EFSI by měl jaksi eh, více vycházet z těch eh, doporučení pro Evropskou unii jako celek. V oblasti konkurenceschopnosti nejde pouze o navýšení konkurenceschopnosti, ale také toho, jak zajistit eh, spravedlivou soutěž. V některých případech dochází k dumpingu a to poškozuje a omezuje naše pracovní místa. Je proto třeba se bez stejně důležité míře zaměřit na boj proti dumpingu. Jinak eh, to znamená, že pouze vytíráme podlahu, ale kohoutek je pořád otevřený. Pokud eh, jde o fiskální zodpovědnost, eh, pan zpravodaj hovořil o celé řadě důležitých bodů. Komise zde samozřejmě má velice důležitou úlohu jakožto koordinátor a vymahatel smluv jinak eh, pakt růstu a stability přijde o svou kredibilitu. A pan zpravodaj také velice správně připomíná, že členské státy se budou muset podívat i na kvalitu svých rozpočtů. A Což je samozřejmě, ale to složení těch rozpočtů je v kompetenci členských států. Členské státy budou muset být efektivnější, eh, pokud jde o řízení jejich rozpočtu a komise je musí motivovat, aby zdroje přenesly ze spotřeby na investice, tak aby byl navýšen růst ekonomiky a pracovních příležitostí. A ještě pokud jde o fiskální prostor jednotlivých členských států, tento fiskální prostor by měl být pečlivě vyhodnocován rovněž se zřetelem na dlouhodobé závazky. Komise a zpravodaj velice správně zdůrazňují jaké úkoly je také před námi stojí v souvislosti s demografickými změnami, protože zde budeme mít stále více starších občanů, o které se budeme muset postarat. Všichni asi budeme žít déle a členské státy někdy tyto demografické eh, změny dostatečně reflektují eh, v důchodových režimech a reformách sociálního zabezpečení. Musíme skutečně přihlédnout i k těmto budoucím závazkům v oblasti sociálního zabezpečení, protože to samozřejmě eh, představuje určitý implicitní veřejný dluh. A teprve pokud budeme mít jasnou představu o tomto fiskálním prostoru, tak s tím budeme moci něco dělat. Takže zprávu pana zpravodaje podporujeme a máme několik dalších doporučení. Děkuji za GUE Miguel Viegas. Dobrý, dobré odpoledne. Já jsem si zaznamenala vše, co dosud zaznělo. Musím ale říci, že mám také určité obavy. My podstatě jste, stále hovoříme o tom, že deficit vede ke dluhu, ale to je vlastně taková věc, která se rozumí sama sebou. To, jak si vyplývá z matematických zákonitostí. Pokud jsme v krizi a pokud eh, je hospodářská situace neuspokojivá, tak je zde otázka, zda by vlády měly umožnit určitý stupeň deficitu, aby stimulovali poptávku a tím vlastně znovu nastartovali ekonomiku. To je ta skutečná otázka. Deficity sami o sobě se nikomu nelíbí. Pokud jde o důvěryhodnost, souhlasím s tím, že kredibilita je naprosto zásadním problémem. Máme zde krizi důvěry v euro a v celou tu strukturu v jednotlivé směrnice a nařízení. A to se netýká pouze jedné jediné země, ale spíše toho, jak ta pravidla jsou od počátku eurozóny aplikována v celé Unii a také od roku 1997, kdy vznikl pak růstu a stability, kdy některá pravidla byla vyžadována od některých zemí, od jiných nikoli. Potom v roce 2004 vlastně ten pakt pozas, byl pozastaven ze strany Francie a Německa a lidé prostě už tomu nerozumí. Nechápou, proč? Proto, abychom zachránili finanční systém, vymýšlíme nějaké eh, systémy škrtů a úspor, které ale neřeší ten základní problém. A máme zde i řadu paradoxů. Měli bychom se například podrobněji podívat na situaci v Portugalsku, Rovněž se to odrazilo ve volbách v loňském roce, po kterých máme novou vládní koalici, která se zbavila těch úsporných pravidel, omezila délku pracovního týdne, zvýšila minimální mzdu, zvýšila také daně z příjmů bohatých osob, tedy nad určitou míru, omezila veškeré programy privatizace a navzdory veškerým hrozbám, kterým těmto vláda čelila od těch obvyklých podezřelých, Hovořilo se o tom, že Portugalsko se zcela zhroutí, ale nedošlo k tomu v důsledku těch nových vládních opatřeních a naopak tam vidíme růst. a došlo i ke zlepšení prostředků z rozpočtu a omezení deficitu. Je třeba skutečně se na to podívat, protože to vlastně e, spochybňuje celé to dogma úsporných opatření. My zde zastáváme jakýsi fundamentalistický e, postoj toho, jak by měl být pakt růstu a stability dodržován, ale přitom úplně zapomínáme na realitu, na ty skutečné dopady toho, jak jsou ta pravidla aplikována. Naprostá většina členských států stejně ta pravidla pro euro nikdy neplnila řádně a to si také zasluhuje určitou reakci, protože jinak, jak si pořád půjdeme dopředu, budeme se zabývat stále týmiž problémy, budeme se snažit povzbuzovat investice, ale například v zemích, jako je Portugalsko, tam došlo k úplnému zhroucení investic. A bez investic prostě nemůže ekonomika v budoucnosti růst. Co s tím uděláme? Navr- eh, zavedeme bankovní unii, navýšíme eh, prostředky na kapitálových trzích, nevím. Důvěřujeme ve volný obchod, v liberalizaci trhu a myslíme si, že to všechny problémy vyřeší. Já se ale domnívám, že v důsledku liberalizace trhu a volného trhu jaksi nedošlo k vyřešení těch opravdu zásadních problémů. Stát samozřejmě musí mít určitou úlohu, určité pravomoci v hospodářství. A já jsem tímto návrhem znepokojen, protože v bodu 20 se tam vyjadřují obavy, z možného použití flexibility u těch eh, pravidel pro deficit. O jakých sankcích zde hovoříme? Je toto skutečně pozice parlamentu? Takto se snažíte získat zhodu na této zprávě? Já si myslím, že ten návrh je poměrně provokativní My si myslím, že ta zpráva určitě není ideální. Od stanoviska pana zpravodaje se značně lišíme a myslíme si, že bychom se měli podívat na realitu, na skutečné potřeby našich zemí a na to, jak můžeme přizpůsobovat politiky specifické situaci v jednotlivých členských státech a to tak, abychom se vyhnuli tomu, že opět přijde nějaká krize. My se musíme snažit o obnovu ekonomiky ve všech členských státech, nikoli pouze v některých. To byla, myslím, jedna ze základních otázek, které jsme v Evropské unii řešili. A máme zde také to ohrožení kredibility celého systému. Mnoho lidí má pocit, že ten proces integrace není neutrální. Že to není věc, která by byla spravedlivá pro všechny členské státy, ale že se to děje uh, v zájmu některých zemí na úkor zemí jiných. Děkuji. Děkuji mnohokrát jménem, eh, tedy za zelené, pan Eckhout, FD pan Marko Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si s velkým zájmem přečetl zprávu eh, Gunnara Heckmarka k evropskému semestru. Já se tím zabývám tři roky a mohu tedy říci, že je to jedna z nejhorších zpráv a jedna, která je v nej, v největším rozporu e, s naším stanoviskem. Já jsem pečlivě sledoval i debatu na minulé plenárce ve Štrasburku, viděl jsem tam e, otázky od některých členů EPP a některých e, socialistů. Myslím si, že v tomto okamžiku je zde naprostá potřeba stimulovat skutečný růst a rozvoj tedy ne devalvovat euro a neopírat se o dočasný pokles cen surovin, protože to nebude trvat dlouho. A zde se opět eh, již po NT ukáže, jaké jsou ty strukturální chyby měnové politiky a bude prostě třeba změnit eh, směr. To, co stojí v této zprávě, považujeme za čistou volební kampaň, která možná bude sloužit těm, kdo budou v Německu nebo v Nizozemsku kandidovat za EPP, ale v každém případě by parlament se neměl k této zprávě připojit a skutečně je to eh, ve velkém rozporu eh, s naším pohledem na věc. My jsme pro veřejné investice, pro podporu zemí, především v Jižní Evropě. Samozřejmě myslíme si, že je třeba respektovat eh, ta pravidla, je třeba, aby je respektovali především země jako Německo. A všichni jaksi eh, intelektuálně poctiví ekonomové, včetně držitelů Nobelových eh, cen, hovoří o tom, že eurozóna je technicky neudržitelná, protože ta konvergenční kritéria jaksi nikdy nebudou optimálně plněna. A já nechápu, proč v tomto projektu i nadále pokračujeme, protože to povede k ještě horším kompromisům a k ještě větší nerovnováze, které pokud tedy ten rámec evropské hospodářské a měnové unie budou podporovat. A potom to vede k velkému tření mezi jednotlivými ekonomikami i skupinami obyvatelstva. V každém případě bude třeba celý ten projekt zrevidovat, tím směrem půjdou i naše pozměňovací návrhy, tedy k tomu, že politicky a technicky je eurozóna neudržitelná a v tomto okamžiku krize je třeba veřejnosti dávat eh, rychlé odpovědi, především eh, například v podobě odblokování veřejných investic eh, v zemích Jižní Evropy, tak abychom tam zamezili té katastrofální či neuspokojivé situaci zemí Jižní Evropy. Včera 60 Italů se vyjádřilo v podstatě proti italské vládě, která chtěla provést eh, určité legislativní změny, změny ústavy. Jobs Act, což byla reforma, kterou požadovali eh, jestřábové z rady, tedy z Evropské rady, vedla například eh, k nárůstu nezaměstnanosti v Itálii. A já bych skutečně zde apeloval na obezřetnost, protože jinak naši občané budou hlasovat pro různé extrémní strany. Děkuji. Děkuji, pane Vali. A ještě už se teda nehlásí nikdo další. Aha, ještě tamhle kolega, prosím. Wer ist noch dran? Kdo má tedy slovo? Po... Já jsem se hlásil již předtím. A kolega z Itálie si myslel, že vzhledem k tomu, že ehm, italská vláda má problémy, tak by ten kolega, který překládá zprávu, už tady neměl mít slovo. To je tedy zvláštní. Mm, Eh, jednoduchá formule, že veřejné rozpočty musí více investovat, eh, k ničemu nepovede. Musí investovat do projektů, které mají ekonomický význam a vytváří pracovní místa. Pak můžeme říci ano, Částečně strukturální um, politika podporovala projekty, které neměly tento efekt. A poukazování na relativní sílu Německa v eurozóně nestačí e, k tomu, e, co, e, na co by se mělo ve všech v jednotlivých zemích reformovat. Německo je možná podhodnocené, co se týče síly ekonomiky. Již 15 let se říká, že z Německa se stává nemocný muž Evropy. A mm, pak byly přijímány reformy, eh, které také byly nutné z hlediska mezinárodní konkurence. Nešlo o eurozónu, ale šlo to zda vůči USA, Ázii, Číně, zda budou ta pracovní místa konkurenceschopná. Tady nelze prostě říct, že stát musí vydávat více peněz a tím se vyřeší všechny problémy. Proto jsem přesvědčen, že potřebujeme střízlivou analýzu jasný, eh, jasný názor na mm, investice, které budou vytvářet do pracovních míst a v některých členských zemích reformy. K tomu patří i nadále Německo. Děkuji. Paní Beres. Děkuji, pane předsedo. Já eh, považuji za důležité, aby se tady vyjádřil Evropský parlament, protože Nevím, zda je to začátek cyklu, ale mě znepokojují eh, to, co řekl zpravodaj v letošním roce, vzhledem tomu, že eh, jeho eh, názor na stav eurozóny, že to je jaksi externí záležitost pro něho, Mm, pokud eh, mm, mluvíte o jádru evropské ekonomiky, o totiž fungování eurozóny, tak jedním špatným směrem mě znepokojuje, že Evropský parlament k tomu nic neříká. To už se stalo a já eh, nechci, aby jsme se dostali znovu do této situace. Mně se zdálo, že ten návrh se vrací zpátky eh, ve srovnání s mm, pokrokem, které nakonec eh, po těch stá- předcházejících opatření dospěla ke konci a ne, my jsme neposoudili situaci v každého členského zemu své mm, kapacitě přesně respektovat literu paktu stability a také eh, E, přístup, který by byl trošičku flexibilnější, který by byl prostě inteligentnější, který by umožňoval podívat se na fungování eurozóny jako celek s tím mm, e, zavedením a, e, mm, agregované rozpočtové pozice pro eurozóny. Mm, to je důležité. Musíme si uvědomit, že jsme již dlouho požadovali, aby komise začala realizovat toto a já se domnívám, že veškeré, že, že tedy vracet se zpátky by byla chyba. E, pan e, Hockmark řekl, nebo jsem slyšela od něho něco, já se omlouvám, ale to bylo něco trošičku mimo, protože vy říkáte, že měnová politika narazila na své Eh, limity. Eh, pokud tomu je tak, tak by se někdo jiný měl převzít tu štafetu. Eh, jsou to členské státy, které realizují tu politiku takzvané konkurenceschopnosti, ale vy dobře víte, že pokud členské státy budou dělat jenom to, tak tady bude spirála devalvace, interní devalvace mezi členskými státy, která nás nikam nepřivede. Ne, ne to je riziko recese. A já mám chuť položit zpravodaji otázku, e, s plánem Junkrem a proč se všichni shodnou na tom, že je třeba ho obnovit. Když se podíváme na investice eh, v rámci EU, především v eurozóně, nemyslíte si, že více plán no, Junckera eh, je, je důležité, aby e, komise udávala tedy orientaci pro celou evropskou ekonomiku podle e, jednotlivých států vzhledem k těmto e, potřebám. Děkuji, pan San. Já bych se chtěl, chtěl položit jednu kritickou otázku. Vy mm, pracujete v rámci, který byl modelovan na zkušenostech toho, co se dělo v 90, začátkem 90. letech. Nemyslí si zpravodaj, že bychom potřebovali kritičtější přístup k tomu? Mm, budou ty ekonomické, sociální, finanční standardy z 90. let stále odpovídat dnešní realitě? Nemyslí si, že bychom možná Eh, mohli eh, projednávat radikální kritiku toho, co děláme, jaké nástroje, zda ty nástroje, které používají, skutečně odpovídají výzvám, zda metody, kterými hodnotíme situaci, kterou mm, zažíváme, zda skutečně nám to mm, dává pravdivý obrázek reality a kam se vydat. Eh, Mm, co musíme udělat pro to, aby se rozjeli investice a pracovní místa. My jsme v nedávné době eh, byli v situaci, kdy guvernér eh, francouzské centrální banky řekl, že je tady pokles eh, investic nejenom v Evropě, ale i v USA, privátních i veřejných. A že nevíme proč, odkud to, co to způsobuje. Nemyslíte si, že bychom měli diskutovat také, zda ty metody, které používaj, používáte, odráží neoliberální realitu, ve které žijeme? Ale odráží zastaralé koncepce toho, jak chápat realitu. Máme nyní úplně jiný kontext, než jaký existoval na začátku 90. let. Globalizace velice rychle hodně pokročila a lidé se obávají, že to, co děláme, prostě neodpovídá jejich problémům, jejich obavám. My neustále e, předkládáme návrhy, které e, e, vedou k tomu, že funguje oligopolizace na evropské úrovni. A to je stálý ten stálý trend. Všechno, co děláme, všechno, co říkáme, neodráží potřebu lidí, nikoli realitu evropské ekonomiku, ekonomiky, ale realitu evropských oligopolistů. Nemyslí si zpravodaj, že je na čase, abychom kriticky posoudili, jak věci děláme, nejenom co do výsledků, ale také metod. Děkuji, pane Sant. Nikdo další se již nehlásí, takže ještě pan Mikvárk uzavře debatu. Já děkuji za uh, úvahy, také za ty otázky. Já tedy budu odpovídat na uh, různé eh, otázky. Junckerův plán existuje, protože potřebujeme více investic. Nemyslím si ale, že někdo věří, že dosáhneme dostatečných investic v Evropě, pokud budeme vynakládat prostředky z evropského rozpočtu nebo veřejných financí. My potřebujeme soukromé finance. A proto potřebujeme stabilitu a nízké úrokové sazby z dlouhodobé perspektivy. Dovolte, abych připomněl, co stalo, když jsme byli velmi flexibilní z rozpočtové politice. Co se stalo? Země, a země, země za zemí. Ve většině zemí se stalo to, že větší deficity a větší flexibilita, tím větší byly problémy. Když byl optat Francie a Německa, tak to vytvořilo problémy. Když stouply deficity, neviděli jsme investice. My mluvíme o někdy o realitě, někdy o teorii. A když se podíváte na evropskou ekonomiku, tak máme minimálně osm členských zemí s nadměrným deficitem, ale nevedlo to k investicím, nevedlo to k růstu, vedlo to k větším deficitům a to pak vedlo k austeritě. Když nemůžete si půjčovat, nemůžete financovat, dostanete se do chronické austerity. Co je potřeba? Je dosáhnout konsensu to asi můžeme udělat, že se musíme zaměřit na to, co můžeme udělat, abychom čelili eh, globální konkurenci. A globální konkurence eh, globální konkurence můžeme eh, čelit, pokud dosáhneme inovací, investic z soukromého sektoru, protože jak víte, v globální ekonomice je hodně peněz, ale musíme učinit atraktivnější. Když ztrácíme kontrolu nad veřejnými financemi, pak odrazujeme investice. Není větší hrozba pro evropskou ekonomiku než hrozba podkopání kredibility eh, ve stabilitu evropské ekonomiky. Může někdo říct, že deficity vedly ke stimulačnímu efektu? Ne, ale vidíte, že když jsme řešili ty problémy, tak došlo k růstu, vrátil se růst. Viděli jsme oživení, byli jsme smetky oživení ekonomiky. A doufám, že můžeme eh, projednávat nejenom otázky paktu stability, ale také strukturálních reform. protože nemůžeme eh, doufat, že se vyhneme strukturálním reformám. Eh, eh, ano, ono to, ty větší deficity byly k více problémům, více sociálním problémům. Musíme projednávat ty členské státy, které mají prostor mm, fiskální. Skutečně říkáme, že chceme finančním trhům říci, že už nechceme stabilitu a tím, že budeme mít pravidla, máme legislativu, to musíme přizpůsobovat a já myslím a doufám, že dosáhneme kvalitativního rozpočtování, umožníme investice, strukturální reformy, ale Musíme respektovat stávající pravidla, jinak podkopáváme stabilitu. Děkuji vám za tady vaši zdvořilost, paní Beres. Deficity tomu nepomohou. Děkuji, pane Hrdárku. Abychom to tady dokončili, chtěl bych vám připomenout časový harmonogram. Před 14. 12. v poledne je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, potom 12. ledna je budeme projednávat, hlasování v Ekonu 6. února a o týden později 13. února by to mělo jít na plenárku. Má někdo nějaké otázky, nejs- nejasnosti? Ne. Uh, Další bod je naplánován až na 17. hodinu, takže si uděláme kratičkou přestávku a přesně v pět zase začneme. Děkuji. <laughs> I think I... And you will here? You stay here? I stay here. Okay, perfect. Good afternoon, dear colleagues. Odpoledne, kolegové, můžeme pokračovat. Já bych tady rád přivítal. Kolegové, můžete se prosím utěšit. Já bych tady rád přivítal paní Elke Kánek, předsedkyni jednotného výboru pro řešení krizí, zkrátka SRB, která se dostavila na naše slyšení. Naposledy tu byla v červenci, aby představila první výroční zprávu SRB a nyní se dostavila těsně předtím, než bude zveřejněn pracovní program na rok 2017 samozřejmě tedy e, se dostavila také ve chvíli, kdy ECB e, pracuje velice usilovně na e, řešení krizí. A také tedy je to v souvislosti s tím čtvrtým legislativním balíčkem, který komise předložila k celé řadě věcí. A včetně koordinace mezi týlak a PREL. Takže máme hodně důležitých témat, která bychom měli prodiskutovat. A nyní dávám hned slovo paní Elke Kénik. Děkuji. Vážení poslanci, je mi opravdu potěšením eh, se s vámi zase shledávat. Není to zase až tak dlouho, co jsem tu byla naposledy. Je to, myslím, čtvrté slyšení od té doby, co bylo založeno SRB. A možná tedy hned přejdu k tématu. Dobrá zpráva je, že eh, tedy stále posilujeme, rozšiřujeme naše instituci a také tedy prostředky ve fondu SRB, což už je, který už nyní činí více než 10 miliard eh, získaných ex ante ale pořád ještě máme před sebou spoustu práce. Přejdu hned tedy k tomu hlavnímu tématu. Když se podíváte na naše eh, poslání, vidíte, že jsme organizace, která se zaměřuje na plánování. A já bych tedy ráda pohovořila o rozšířeném zasedání řídícího orgánu, kdy jsme se konkrétně bavili o řešení krizí jednotlivých bank v roce 2016. Nyní tedy končíme nebo uzavíráme běh některých těchto programů za rok 2016 a to ve spolupráci s národními orgány SRB. Do konce tohoto roku, doufejme, se podaří přijmout více než 70 plánů řešení krizí a u dalších více než 30 bankovních skupin přijdeme s tím takzvaným přechodným plánem řešení krizí, což je takové to mírnější první stádium. A to také znamená, že tedy se nám podařilo pokrýt docela velkou část toho bankovního sektoru, ovšem v žádném případě se z toho nedá vyvozovat, že by naše práce byla u konce řešení krizí je dlouholetý úkol a naše práce právě začala. Jak řekl jeden z našich zaměstnanců, jde o proces, nikoli o produkt. Takže my jsme právě začali tady identifikovat překážky tomu, aby naše strategie řešení krizí dobře fungovala. A také jsme tady eh, teprve nadefinovali ta základní kritéria, kritéria MREL a teď bude ještě nějakou dobu trvat, než je implementujeme. Rozhodli jsme se také tedy používat naše eh, nástroje velice na, nebo tedy tvořit tak, aby byly na míru jednotlivým krizím. Čili není to biankošek na záchranu bank. Naším nástrojem pro rok 2017 bude tedy přijít s plánem řešení pro všechny banky v naší zodpovědnosti a také tedy převést do praxe naše strategii. Je potřeba, abychom také tedy interně porovnávali náš výkon, tak abychom se byli jistí, že ke všem bankám přistupujeme stejně a konzistentně. Jak už jsem řekla, tedy to řešení krizí předpokládá nastavit určitá kritéria MREL, což je naprosto zásadní. Ukazatelem EM, e e je klíčový proto, máme-li stanovit, jestli banku ještě jde zachránit nebo ne, zdali má dostatečnou kapacitu absorpce ztrát, dostatečnou kapacitu k nalezení řešení a teprve tedy na základě vyhodnocení tohoto kritéria lze efektivně vyhodnotit, zdali se banku vyplatí zachránit s využitím peněz daňových poplatníků. Přičemž my tedy stanovujeme MREL pro každou banku samostatně v závislosti na konkrétní situaci a já tady jenom musím znovu zdůraznit důležitost tohoto ukazatele, zároveň je však třeba tedy postupovat velmi obezřetně. A nyní tedy použiju větu, která občas někomu zvedne krevní tlak. MREL nesmí tvořit více než 8 celkového objemu pasiv, nicméně v některých případech může být i vyšší. A to je tedy výše toho ukazatele pro největší banky bankovní unie. Nezapomínejte, že těch je tedy eh, překážkou pro přístup prostředkům z fondu SRF. My tedy ty prostředky nepoužíváme tam, kde vlastně nezbývá dostatečný objem bankovního majetku, aby se to vyplatilo zachránit. My jsme letos provedli takhle důkladnou inventoru našich aktivit v tomto směru. A přišli jsme s velice solidní eh, definicí minimálních požadavků, a to formou delegovaného aktu, který byl schválen v září. A tedy na základě všech těchto kritérií jsme provedli první eh, inventuru. Samozřejmě je třeba vždycky k tomu přistupovat eh, s určitým odstupem pouze v několika případech, tedy těch 8% bylo skutečně neměným požadavkem. Eh, ve většině, ve většině případech tedy ta banka s použitím kritérií v delegovaném aktu nemusí naplnit ani těch 8 A v rámci MREL přecházíme eh, z úrovně jednotlivých bank na úroveň bankovních skupin a je třeba tedy také vyhodnotit, kde vlastně ty MREL se nacházejí v rámci celé bankovní skupiny. A ještě stručně k návrhu Evropské komise. My tento návrh vítáme, nabízí jasný eh, návod, jak postupovat ku předu a jak implementovat celkovou kapacitu absorpce ztrát, tak jak je zakotvena v evropské legislativě. A Jedna věta, kterou ráda opakuji bankovnímu odvětví, zní MREL jen tak jednoduše nezmizí, ani nelze je nějak zásadně měnit. Alespoň tak se na to díváme. Tento návrh také tedy zdůrazňuje důležitost MREL proto, aby banky vůbec bylo možné zachraňovat. A my tedy jsme připraveni posoudit váš návrh detailů. Je to dlouhá práce, než tedy ji dokončíme. SRP je tedy velice zainteresována v celém eh, procesu, tam, kde jde o aplikaci pravidel MREL v druhém roce záchranného programu a také hodnotíme politiky, které souvisí s implementací a tím, jak zajistit, nezbytnou flexibilitu pro řešení krizí, tak abychom opravdu měli efektivní nástroj, který nám umožní věci řešit. V každém případě, dokud tento návrh nebude finalizován kolegislátorem, včetně tedy vás, součas, platí současný legislativní rámec a my jej musíme dodržet. A konečně na závěr my si dobře uvědomujeme, jaké výzvy představuje naplnit kritéria MREL na určitém typu trhu pro určitý typ banky a bereme to v úvahu. Aplikujeme-li MREL, eh, je to tedy v zájmu posílení režimu záchrany. A eh, jak jsem řekla, tedy máme docela solidní banky, jde Eh, o to, aby se jejich eh, pozice ještě eh, posílila. A konečně, jak jsem řekla, my musíme také pracovat na tom, abychom byli připraveni řešit krize, abychom byli připraveni spolupracovat s našimi partnery, jako je komise a další. Tady tady máme dobrou spolupráci, ale stejně vlastně musíme každý den tedy pracovat na tom, aby celý ten proces šel hladce. Také tedy jsme si provedli eh, simulaci krizové situace ve Spojeném království a v USA, tak abychom si ověřili i tady to, jak to funguje v případě banky, která je mimo eurozónu a která tedy eh, skolabuje. To bylo tedy velice užitečné cvičení. Také tedy jsme procvičili tu spolupráci s relevantními příslušnými orgány v jednotlivých členských státech, protože banky jsou dnes tedy nadnárodní instituce. A konečně na závěr ještě zmíním pár témat. Třetím pilířem eh, na třetím pilíři bankovní unie se pořád ještě pracuje. My jsme pořád říkali, že by to měl být takový trojuhelník. Na jedné straně řešení krizí, dobré fungování v, také tedy toho systému záruk za vklady a efektivní a účinný systém insolvenčního řízení. Takže všechny, tyto, všechny tři strany tohoto trojníku by měly fungovat stejně a dobře. Také jsme si všimli, že komise začala pracovat na statutární podřízenosti což jsme vždycky nahlíželi velmi pozitivně. Myslíme si, že je třeba, aby existovalo harmonizované evropské řízení, eh, kterým se stanoví hierarchie věřitelů. Čím dříve to budeme mít, tím kvalitnější eh, evropské řešení to bude. A ještě jedna poslední připomínka. To tedy není úplně v našich rukách. Pokud jde o obnovení likvidity v rámci řešení krizí, to je vždycky náš hlavní cíl a my na tom budeme spolupracovat především s Evropskou centrální bankou, abychom se ujistili, že je to možné. A nyní úplně poslední připomínka se týká fondu. Jak už jsem řekla, my jsme vybrali 10,8 miliard a převody z roku 2015 se podařilo dokončit a za rok 2016 jsme vybrali prostředky do našeho fondu a proces za rok 2017 už začal. Jak víte, je to poměrně složitý proces a my byli, velice usilovně pracujeme na tom, aby se stal transparentnější a předvídatelnější, ovšem v rámci toho, co je možné. A s tím tedy mohu říct, že jsme připraveni také začít pracovat na to, na tom systému backstop a tady samozřejmě záleží také na dobré vůli členských států, ale tím jsem tedy vyčerpala své téma. Děkuji. Opravdu jste zmiňovala celou řadu témat, ale bylo to potřeba. A začínáme tedy otázky odpovědi. 8.30 se sejde společný, společné zasedání výboru jako na Libe, abychom mm, tedy projednali myšlenku úpravy toho seznamu říšníků formu delegovaného aktu. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Kénik, že se dostavila. Já jsem já jsem ráda, že jste vždy k dispozici pro tento výbor, čehož si velice ceníme. K té výroční zprávě moje první otázka se týká balíčku na redukci rizika. Vy už jste hovořila o Tilak Emerald a možná byste mohla něco říci k změnám článku 55 IBRD a návrhu hierarchie, takže eh, celý balíček MREL a Tilak, jaký je váš dojem? Myslíte si, že to stačí? Moje druhá otázka se týká eh, přizpůsobení DGS kontextu MREL. Můžete vysvětlit eh, používání eh, přizpůsobení DGS při stanovení MREL? Víme, jak to bude fungovat teoreticky, ale jak byste to viděli v praxi? Pokud uh, DGS se stane věřitelem v mm, řízení, v řešení problému, jak by to fungovalo? Já pracuji na EDIS a my e, pracujeme na vytváření toho systému, ale pak by se peníze měly také vracet do toho systému. Jak by to fungovalo? Možná něco snadného tedy po italském referendu, jak vnímáte uh, rizika v této zemi? To je stručná otázka na závěr. Dovolte, abych se pokusila odpovědět od začátku do konce, tak tím budu mít čas. Balíček eh, redukce rizika článek 55, jak jsem řekla, Musím se tady zamyslet a říci, že to stále analyzujeme ještě, ten balíček. Když se podívám na článek 55, my jsme se vždy shodli, že potřebujeme vyjasnit, že článek 55 byl příliš inkluzivní. A nyní se musíme podívat, zda to příliš mm, úzké, nebo zda to bylo eh, správné. Možná, že přeshraniční uznávání není potřeba nebo nemožné, to je zase třeba odůvodnit subordinace. Mm, víte, že já jsem vždy říkal, že potřebujeme evropské řešení, které by mělo vyřešit problém rychle. Ten návrh je podobný francouzskému návrhu, Ostatní návrhy zůstanou naživu, ale nějakou dobu potrvá, než mm, vznikne ta střednědobá kapacita. Zda bych si, mm, e, co bych si přála, Rezoluční orgán nikdy nebude, to nebude stačit. Čím rychlejší je, tím lépe. Minimálně je to krok správným směrem. DGS přizpůsobení. Eh, můžeme toto odpovědět písemně, prosím, protože já vím, že jsme se na to teprve s tímto začali posuzovat, eh, takže nechci říkat nesmysly a raději odpovíme písemně. Itálii to bylo politické referendum, banky a trhy jsou poměrně klidné. Takže já bych to okamžitě ne, eh, eh, na, nepři, ne, ne, ne, nemyslím, že by to souviselo s naším každodenním fungováním. Děkuji. Kolega Tank, děkuji za to, že jste eh, přišla. Já bych se mohla zeptat na spoustu věcí. Uh, ale chci se eh, vrátit k těm eh, tomu programu garance vkladů, mutualizace, zda ne, eh, neohrožuje efektivitu návrhu komise, jak ukazuje komise v analýze dopadu, která ale ukazuje, že bankovní unie bude nejlépe zajištěna plně mutualizovaným fondem. Jak vidíte možnost eh, smíšeného fondu fázi 3, kdy budou společně evropské i národní fondy? Eh, další eh, audit CAP. Dozorčí pravomoce byly převedeny z národních soudů, tedy účetních dvorů, na Evropský účetní dvůr ale efektivita eh, není předmětem těchto ustanovení. Poslední zpráva účetního dvora považuje za limit audit nebo audit cap. Jak eh, to hodnotíte v rámci pilíře 1 a 2? Tak to nejsou snadné otázky. DGS Po přečtení zprávy zpravodaje, my jako SRB, tady nemáme názor my, pro náš pilíř máme jasnou cestu mutualizace v osmiletém období pro fond eh, jednotné rezoluce. Diskuse, které začaly, je diskus, jsou diskuse o možnosti eh, Eh, k společnému, mm, přechodu ke společnému backstopu. To považujeme za dané. My jsme četli hodnocení dopadu, kde se říká, že plná mutualizace má dopad, ale řešení podle DGS nás přivede ke stejnému výsledku téměř. To beru na vědomí. Máte to v pracovním programu, že k tomu přispíváte jak můžete přispívat, když nemáte stanovisko. Já mám jasné stanovisko, ale cesta k eh, zajišťovacímu programu, jak je v té zprávě, je velmi rozumná, tedy přejít od první, plně národních, nejprve, nejprve tedy posílení těch národních, o tom jsme vždy mluvili, Box je jedna funkce, a alternativní opatření, takzvaná transfer vkladů jiné instituci. To je, když se poučíte od neevropských kolegů tom, s určitými omezením, to může být lepší, efektivnější řešení, to je jedna oblast. Druhá je vytvoření evropského systému postupně. Hmm. Také um, beru ohled na naší Evropské komise. Také jsem zaznamenala zprávu Evropského účetního dvora. Tady je rozdíl mezi SSM jako součástí Evropské centrální banky a námi jako agenturou zde v Bruselu. Takže my eh, také v tuto chvíli jednáme s účetním dvorem. Um, liniích auditu SRB. Mluvíme o potřebě posuzovat specifická instituální data, které, což já nevidím, ale jinak mají práva stejná jako Evropský účetní dvůr. Doufejme, že to odpovídá minimálně na vaši druhou otázku. Dobře, za EKR tady nevidím nikoho Sylvie Goulart. Paní Kenning, já se zeptám anglicky. V posledním balíčku komise komise navrhla, že zahraniční banky by měly eh, zřizovat holdingové společnosti v Evropě. Považujete tento návrh za užitečný? Jak bychom měli reagovat jako legislativní orgán? Bychom vám pomohli, ale neomezovali vás víc. Dobrý večer. Já bych nejprve zmínila to, že zatím vše pouze vyhodnocujeme. V zásadě ale, jak zajistit, eh, že bude existovat eh, pouze jeden vstupní bod pro banky do eurozóny nebo do Evropy, tak to si myslím, že dává smysl tam bude jasné, co je struktura a kde je její vrchol, protože jinak byste mohla mít jednu jednotku tam, druhou jinde. A tímto způsobem, jak si nebude důvod kopavám. Takže já vůči tomu nemám žádné námitky vůči tomuto návrhu, ale samozřejmě bude třeba posoudit ho podrobněji. Děkuji. Fabio De Masi. Dobrý den. Vy jste, paní Koenig, eh, říkala, že máte pocit, že jste tady byla nedávno. Já mám také ten pocit. Já jsem uznala, se vás už minule ptal na to samé. Byl bych, chtěl bych se eh, zeptat, zda byste byla pro rozdělení bank do různých eh, skupin, pokud jde tedy o jejich velikost, kapitál a pokud jde o jejich příspěvek do toho jednotného záchranného fondu. Potom na základě Bazileje 3 souhlasila byste s tím, že příli existují jaksi nepřiměřená rizika a jak to dáváte do souvislosti s využíváním toho standardního přístupu a s tím, že by eh, bazily 3 vlastně znevýhodnila evropské banky oproti americkým bankám. A vy jste mě trošku motivovalo v té své první odpovědi. Vím, že asi neřeknete nic o Itálii, ale alespoň se pokusím. Zda tedy mi neodpovíde, neodpovíte. A chtěl bych se tedy zeptat, kdybyste měla něco doporučit italským úřadům, Doporučila byste, jak jsou si předběžnou kapitalizaci banky Montepásky di Siena, anebo byste šla cestou řešení krize? Děkuji, já začnu tou první otázkou, kterou jste položil. Nejsem si jistá, zda máme jakékoliv podrobnosti o typu bank, ale máme poměrně hodně informací na našich webových stránkách já to můžu vašemu výboru zaslat. My tam máme rozdělení podle jednotlivých faktorů rizik. A jsou, je to tam ještě podrobněji rozpracováno pro jednotlivé země. Naším největším problémem je to, že musíme zabránit tomu, aby ty banky byly identifikovatelné na základě údajů na našich webových stránkách. Ale pokud byste potřebovali ještě více informací, tak eh, jsou na těch stránkách Bazilej 3, 3 a půl nebo 4. Já bych asi se do této debaty raději nepouštěla, protože to je jasný úkol pro dozorčí orgán, nicméně souhlasila bych s tím, že je třeba podívat se na ty interní modely a existují asi určité oblasti, kde bychom si kdybychom se shodli na tom, že modelování nedává příliš mnoho smyslu, některé to operační modelování. Na druhé straně bychom neměli vylévat eh, s vaničkou i dítě a neměli bychom jít eh, zpět k těm modelům, které podněcují rizikovější chování, protože to se stane, pokud tu citlivost na rizika z toho modelu vyjmeme. Samozřejmě, že doufám, že ta jednání v Bazileji budou úspěšně dokončena a že v lednu bude na světě návrh. A k vaší poslední otázce, která se týká Itálie, asi řeknu něco nepřekvapivého. Já bych vždy se snažila o to, aby banky mohly najít soukromé řešení a přála bych jim tedy, aby jaksi se jim dařilo ty jejich problémy řešit eh, tímto způsobem. Děkuji, další řečník, Sven Gigl. Paní Kénich, budu pokračovat v angličtině. Za prvé, já vám tuto otázku kladu jaksi tradičně a vy jste mi před nějakou dobou slíbila seznam překážek v Evropské národní legislativě k řešení krizí což je tedy vaše práce a chci se zeptat, kdy ten seznam obdržíme. Než se budu ptát na cokoliv dalšího, rád bych znal přesné datum. To by asi bylo trošku jako sebevražda, kdybych vám měla dát přesné datum, ale eh, bez legrace my na tom pracujeme a mělo by se to tedy týkat těch eh, prvních eh, plánů řešení krize. A zde jde tedy nikoli o konkrétní překážky, ale o určité oblasti, kde je třeba to fungování zkvalitnit. A těch oblastí je celá řada. Doufejme, že do léta vám ten seznam dám. Ale to je asi nejpřesnější uh, načasování, které vám eh, mohu sdělit. Možná vám můžu zaslat eh, seznam témat, kterými se budeme zabývat v roce 2017, tak která by poté měla začít fungovat v těch nadcházejících letech. A je zde také jeden jednoduchý argument, kdykoliv máme eh, zákon o nesolventnosti, který je projednáván velice dlouho, nebo představuje další zátěž, tak to je jasné, že to bude představovat problémy. Alespoň tedy eh, během jara bych vám mohla zaslat nějaká ta první témata. Dobře, takže tedy úplný seznam do léta a na jaře některá ta témata. Shrnuji to tak dobře? Ano, první seznam na jaře a delší seznam, úplnější seznam v létě. A samozřejmě také my, jak pokračujeme v tom programu, tak eh, to bude asi Eh, rychlejší. Dobře, tak eh, pokud to nebude pravda, tak potom z, toho, eh, z té série otázek a odpovědí uděláme nějaké vtipné video. Já jsem také sám se již stal obětí podobného videa. Lidem se to líbí. Potom financování Finance Watch. Tedy toho se týkalo to video. Dále bych se vás chtěl zeptat na návrh komise. Já mám z toho návrhu pocit, že vám to jaksi osekává křídla. My z toho nejsme moc e, nadšení a jak vy vidíte to omezení, pokud jde o finanční nástroje vydávané v třetích zemích a co si myslíte o e, financování eh, stanovení limitu TILAK na a a pokud by tedy eh, banky měly mění nad 18,5%, eh, tak by to bylo pod těch 8% eh, těch MREL, těch minimálních požadavků. Jak se tedy na to díváte a co bychom měli případně udělat, abychom podpořili vaši práci? Ano, vy jste mě vrátil zpět eh, k jednomu z těch eh, témat, na které se chce ještě pečlivěji podívat. Jedna věc je, že komise věrně ten term sheet Tilaku přesunula do toho návrhu, ale potom k tomu přidala ještě druhý pilíř. A myslím si, že na to musíme dávat pozor. Pokud jako úřad máte určitou diskreci, tak potom samozřejmě budete to muset také odůvodnit. Ale ty překážky by neměly být stanoveny eh, výše, než jsou dnes. Nemělo by to vést k tomu, že jaksi bude ten limit pro vás nedostižný. A vždy by to mělo být v souladu se strategií řešení krizí. A potom je zde druhá oblast. Pokud eh, máme pilíř 1 pouze na G-SIPS a pilíř 2 pro D-SIPS a všechny ostatní banky, tak tam si musíte být skutečně jistý tím, že to nebude vnímáno jako, že MREL je pouze něco, co platí pro velké banky, které jsou pod pilířem jedna a že to neplatí pro ty ostatní banky. Toto v žádném případě si nemyslím, že je záměrem komise. Ale to změní toho návrhu musí být naprosto jasné, tak aby skutečně ty podmínky pro minimální požadavky byly spravedlivé. Takže určitě je třeba na to dávat pozor. A potom je zde to podřízení, ta subordinace. I zde to změní, to se tedy, tam zatím se hovoří o subordination pro ty G-SIPs. A opět, podle našeho názoru to neznamená, že by nedošlo k žádné subordinaci pro ty ostatní banky. Prostě tam jde o to, že je potřeba odůvodnit to rozhodnutí, a opět si myslím, že toto není záměr komise. Jinak by se nám asi nepodařilo té eh, možné záchrany bank eh, dosáhnout. Pan Marko Cany, děkuji. Děkuji, Pane předsedo, já bych se chtěl vrátit ještě k těm italským bankám. Vy jste odpověděla kolegovi Demázimu, řekla jste, že doufáte vždy v nějaké tržní, soukromé řešení, bohužel, ale e, není vždy e, jaksi e, dobré spoléhat se pouze na naději. Pro některé banky to tržní řešení je určitě jaksi problematické. Dnes eh, bylo eh, zamítnuto jaksi eh, řešení, které by spočívalo v navýšení kapitálu banky Monte dei Paschi. A já bych se chtěla zeptat, pokud by se italský stát rozhodl přispět z veřejných prostředků na podporu nějaké banky, co by se dělo? má toto SRB ve svých plánech na řešení krizí, takovéto veřejné eh, řešení. A nebo pokud eh, bych se využilo nějakých soukromých eh, fondů, tak k čemu by to vedlo? A ještě další otázka se týká také italských bank. Evropská centrální banka doporučila mnoha italským bankám, aby se zbavili těch nevýhodných půjček, a dnes je zde ale otázka, za jaké prostředky to tedy prodat takovéto půjčky. Je to otázka nabídky a poptávky a některé ty úvěry Monte dei Pásky mají vlastně eh, hodnotu pouhých 37% té původní hodnoty. A já bych se chtěl zeptat, i v souvislosti s vašimi plány řešení krizí, jaká může být ta střední cena pro ty non-performing loans vzhledem také k té stresové situaci, které nyní italské banky čelí. Let me Dovolte mi pokusit se odpovědět stručně. Rozhodně nehodlám tady komentovat situaci konkrétních bank. Když se podívám na tu situaci obecně, a to neplatí jenom o Itálii, Řekla bych, že se prostě nedává, nedají obcházet pravidla. A to jsem také měla na mysli, když jsem říkala, že doufám, že se vždycky podaří ty potíže vyřešit soukromně. A jinak je tedy třeba hledat alternativy. Ta jedna byla už zmíněna ve velmi konkrétních případech. Je možné tedy provést podmíněnou rekapitalizaci v jiných případech, pokud použijete peníze eh, ze státního rozpočtu, musí dojít k řešení krize a musí být také jasně stanoveno rozdělení těch eh, prostředků na záchranu ze soukromého a veřejného sektoru, tedy ten příspěvek. A pokud jde o Evropskou centrální banku a její komentář to, k tomu, že opět nejenom v Itálii, ale také v Itálii banky, které mají ve svém portfoliu eh, velký objem špatných úvěrů, by na tom měli zapracovat, měli se snažit tento objem snížit. Samozřejmě to tady není možné jen tak jednoduše, ale dá se to dokázat, abych byla upřímná, v rámci našeho plánu řešení krize také vždycky uvažujeme o tom v každém konkrétním případě, jaká je strategie řešení a ten plán přizpůsobujeme skutečným potřebám a také neexistuje tedy jaksi jednotná cena za špatné úvěry. A dokonce tedy máme dost často i různé představy o tom, jak tento problém řešit. Existují různá portfolia, takže já vám nemůžu říct, jaká je tedy jedna jednotná cena, ale v případě řešení krize je opravdu potřeba hledat řešení skutečné, tedy Eh, řešení krize a ne jenom odložení té krize na později. Nicméně, abych tedy uzavřela pozitivně, doufám, že ve většině případů se podaří najít eh, řešení v rámci soukromého sektoru, protože to považuji za nejlepší. Paní, předsedkyně. N'est simple, j'en conviens. 127 grandes banques vous couvrez. Eh, pro ty velké banky, um, se týče organizace um, bankrotu banky a hierarchizace eh, věřitelů, uh, jak počítáte, že, co bude efektivnější ve vaší misi? Uh, Rezoluce bank se děje v jediném eh, funkčním rámci, to je národní úrovni, pak eh, k tomu eh, italskému referentu. Tady hrozí, že neproběhne navýšení kapitálu jak si konce, má být koncem tohoto týdne to, což by mohlo mít dopady na banku Carige a na mm, věřitele. Co se týče mm, bail-in, BRD, eh, eh, a dopad na italské mm, střadatele. Jak tedy eh, vidíte tu novou situaci v eurozóně a s ohledem na bail-in v Itálii? Já mám pocit, že chcete, abych se, byste mě, že mě chcete zatáhnout do diskuze o specificky italských řešení. Jednu věc eh, chci říci jasný. Eh, mm, mechanismus jednotné rezoluce má nároč, nebo SRB tedy, má náročný úkol přeshraničně. Čímž myslím, ehm, přes v evropských zemích i neevropských um, rezoluce tedy my úzce spolupracujeme s kolegy, abychom mm, byla jistota, že rezoluce bude vnímána jako řešení a bychom zůstali spolu a nezačali tady eh, to oddělovat, dělat nějaký ring fencing. Eh, italské banky, mm, mezi minulým týdnem a tímto týdnem finanční situace těchto bank se nezměnila. Měli jsme politické hlasování, eh, které změnilo situaci, ale doufám, že budou řešení mm, těch různých situací. Bude to trvat nějakou dobu? Pravidla jsou daná v rámci BRD SRM, nebo když se podíváte jinam, ehm, e, to je bankovní sdělení DG.com a k tomu už e, nemohu nic dodat. Co se týče ehm, předběžné kapitalizace, to je úplně mimo pravomoci SRM. Thank you. Brian Hayes. Děkuji, paní předsedkyně. Já jakožto člen delegace za Irsko jsem zažil tedy tu záchranu irských bank a velmi rád slyším, že pravidla jsou pravidla. a že tato pravidla platí pro všechny banky v rámci celého systému. Jsem tedy ráda, že to paní předsedkyně řekla jasně. Moje otázka se týká fondu. Řekla vý, paní předsedkyně řekla výboru, že tedy nyní máte více než 10 miliard, vy jste doufali získat 55 miliard v průběhu zhruba 8 let. Já se ptám, jestli ten cíl pořád platí. A za druhé, pokud je na odpověď na otázku pana Demasus, já vím, že tady nemůžete hovořit o konkrétních bankách, ale když se tedy ptáme na jednotlivé země, jirský příspěvek měl být 1,8 miliard za dobu platnosti plánu a mě by zajímalo, jestli se to tedy podaří naplnit ze strany irských bank. A pak jsou tedy náš orgán bankovního dozoru a spolupráce s vámi. Pokud jde o tedy dozor nad celým systémem, můžete tomu něco říci. Postupujeme konzistentně ve všech případech. Je tu nějaký prostor pro zlepšení a pokud ano, jaké konkrétně oblasti to představuje. A moje poslední připomínka a otázka se týká tedy toho, o čem hovořil kolega. My jsme si všimli v tomto výboru, že minimálně 10 až 8 členských států má tedy banky s kritériem MREL nad 10%. A vy to také musíte velmi dobře vědět, protože tady zase hrozí riziko nákaze v rámci celého bankovního sektoru. Děkuji. Začnu tedy odpovědí na ten fond. 55 miliard jsme spočítali, tedy spočítala komise na začátku platnosti celého programu a šlo o 1% krytý vkladu ke konci celého období. Já bych eh, předpokládala, když se podíváme na ta konkrétní čísla, že skončíme u čísla, které bude vyšší než 55 miliard. V tuto chvíli ti z vás, kteří rádi počítají, si můžou představit, že tedy je třeba nastavit ten fond na dobu 8 let tak, aby překročil více než to 1% krytých vkladů. Proto také loni jsme se rozhodli zvýšit ten příspěvek, který byl 1,05% loňského objemu vkladů, protože jsme tedy předjímali růst a čekáme, že tedy v konečném součtu získáme 65 miliard nebo něco podobného. Já tady ta čísla nemám k dispozici, ale nepředpokládám, že by se irský příspěvek nějak zásadně měnil. Čeho však jsme svědky je to, že banky tady uh, se přesunují mezi zeměmi a to také může vést ke změně těchto kritérií. A druhá otázka. Pokud se podíváme na ten dozorový mechanismus, tady je jedna oblast, kterou tady vždycky eh, zmiňuji, a to je asi logičtější. Eh, tedy ten, ta první ztráta se jeví jako nejjednodušší, proto eh, musíme dát pozor na to, aby ta opatření na včasnou intervenci byla přijímána skutečně včas a nikoli za 5 minut 12. A je také třeba rychle rozhodnout. A konečně NPR. Samozřejmě musíme se tím znovu začínat, zabývat. A musím říct, že ta pravidla jsou stejná pro všechny členské státy, ale v některých případech jde tedy o takovou o izolovanou množinu špatných úvěrů. Je to tedy izolovaný problém. My se s tím setkáváme v naší právě práci, když řešíme tedy plán řešení krizí a setkáváme se s otázkou, jak to budeme řešit. Nicméně kon, především si myslím, že je důležité tedy předev, urychlit práce na řešení problematiky špatných úvěrů a pak teprve může postupovat dál. Děkuji, paní Kénik za vaše vyjádření. Vy jste řekla dvě věci během této diskuze. Řekla jste, že v návrhu komise stojí to, že tedy ten eh, bezpečnostní systém na evropské úrovni by neměl být vnímán jenom jako taková kampelička, a také jste řekla, že je třeba tady přijímat alternativní opatření a že tato musí být možná. A konečně jste řekla další zajímavou věc, že tato alternativní řešení eh, eh, tedy jsou přijímána nejen na té institucionální úrovni, ale měla by zacházet ještě dál. A to tedy eh, je vlastně předpoklad ze kterého vycházela komise a který se vlastně nepotvrdil, protože například jako alternativní opatření je možné vzít celé to portfolio klientských účtů a převést je do jiné banky v případě, že je to řešení, které je lacinější než zahájit insolvační řízení, anebo vyplácet 100 000 euro. To je tedy vlastně právě to opatření nad rámec té čisté finanční záchrany, které navíc sebou přináší nižší náklady. Vy jste také řekla, že ve Spojených státech už s takovýmhle opatřením existují zkušenosti. ale tedy eh, v našich zemích eh, s tím nejsme dostatečně obeznámeni. Za druhé, backstop. Jestliže tedy vlastně se celý ten problém promítne až na evropskou úroveň, tak máme velký problém, protože eh, tedy eh, lidé ztratí důvěru ve pojištění vkladů, pokud bude ten problém velký. A proto si myslím, jestli by nebylo dobré do toho mechanismu Eh, zahrnout nějaký mechanismus backstop, tak aby jaksi na evropské úrovni ten fond nikdy nemohl být vyčerpán, ten fond na záchranu. Let me try to answer the first question. When se pokusím zareagovat na ten první váš dotaz. Já jsem zmínila ta alternativní opatření a DGS a to jsem vlastně měla na mysli FT IC, které za poslední desetiletí používalo alternativní opatření, například transfer zákazníků na, do jiných institucí, a potom eh, jaksi ten bankrotující institut eh, byl dán do insolvence. A je to v souladu se směrnicí DGS, která ale není transponována ve všech členských státech. A máte pravdu, není to součástí toho návrhu komise, kde by e, vlastně ten evropský režim e, spočíval jaksi e, v pouhém payboxu. Pak jsou zde ale ještě ta alternativní opatření. Ta také musí splňovat určité testy. To znamená, není to nějak nákladnější než ta strategie payboxu. A my si myslíme, že by to vlastně bylo i schudnější řešení a tak jsme to vlastně říkali od začátku. Pokud jde o ty pojistné mechanismy, o ten eh, backstop, tak my jsme již téměř dokončili tu non-facility agreement. V podstatě tam ještě chybí dokončit dvě formality. Jedno je případ, kdy daná eh, země jaksi si eh, má novou eh, vládu, to znamená je na dobré cestě vyřešit eh, své problémy. A poté jde o eh, fiskálně neutrální střednědobý systém a pokud samozřejmě by Evropa chtěla jaksi dát ještě něco nad eh, rámec eh, toho, tak já budu poslední, kdo tomu bude bránit, ale my se nyní skutečně soustředujeme na ten backstop eh, v rámci fondu SRB. Děkuji, pan Mato, děkuji, pane předsedo, děkuji paní König a mám jeden jediný dotaz. Chci se zeptat, co si eh, myslíte o Bazilii 3. Myslím si, že zde je v Evropě jakési eh, přesvědčení o tom, že evropské banky jsou znevýhodněné vůči těm americkým, protože Bazilej 3 se v Evropě používá na všechny banky, zatímco v Americe pouze na ty velké banky. A mě by zajímalo, zda se na to také tak díváte, že to je znevýhodnění. Děkuji. Já si nejsem jistá, zda bych podepsala, že jste říkal, že jsou evropské banky penalizovány, ale máte naprostou pravdu. Ve Spojených státech se jinak přistupuje k těm malým bankám, k těm eh, spořícím, spořitelnám a podobně. Tam na to platí národní právní rámec, zatímco pravidla podle Bazileje 3 se vztahují pouze na ty velké nadnárodní banky, a musela bych asi si ověřit, kde vede ta rozdělující hranice mezi těmito bankami. Týká se to také určit toho, že existuje více požadavků, které ty banky musí plnit, ale nehovořila bych přesně o penalizaci. To bych se musela seznámit s těmi jednotlivými eh, situacemi. Samozřejmě je to také otázka eh, proporcionality, ale je to věc, která si vyžaduje dlouhodobé řešení. Děkuji. No follow-up, okay. Um... Děkuji. Alfred Sam. Děkuji, pane předsedo. Ve vašich plánech na rok 2017 mluvíte o přípravě interního benchmarkingu ve všech plánech na rezoluce po zvýšení koherence. Také zdůrazňujete harmonizaci eh, zákonů na zlepšení připravenosti k rezoluce s tím, že je tam prostor pro harmonizaci. Souhlasíte s tím, že hm, tady hrozí, že to je řešení, jednotného řešení pro všechny. Vím, že řeknete asi ne, tak um, pokud ano, co by se řeši, jak by se tento uh, potenciální problém omezoval vzhledem k, především vzhledem ke středně velkým bankám z jižních zemí. Nejsou tam zvláštní strukturální podmínky, které vyžadují jiný přístup než eh, na severu mechanismy rezoluce, které byly harmonizovány pro, na tyto banky metodami, které se používají jinde, by mohlo stále snížit jejich flexibilitu, eh, což by vedlo k eh, jejich nekonkurenceschopnosti ve srovnání s velkými. Neexistuje celková možnost, že harmonizovaná rezoluce dále eh, posílí mm, z eh, bankovního systému na evropské úrovni. O to usilujeme, když mluvíme o benchmarkingu, tak eh, pravděpodobně eh, mluvíme o bankách, kde jsou naše týmy i týmy národních orgánů, identifikovali 20 minimálně kritických funkcí. Pak jsou tam banky, které jsou větší a které mají tři nebo čtyři kritické funkce. Když mluvím o benchmarkingu, tak musíme používat stejná měřítka při definování toho, co je kritické. Eh, v každém eh, z našich týmů. Když identifikujeme, co je mm, závažné, musíme mít stejná měřítka. Jsme si plně vědomi a tady bych eh, vlastně nesouhlasila s tím rozdělením mezi na jich a sever. Můžete ale mít jiné business modely. Některé instituce jsou eh, retailově financované, to znamená mají kapitál, mají vklady a půjčují malým středním podnikům. I ty existují v Evropě, na severu i na jihu. A je to něco jiného, než investiční banky, instituce. A tam musíte přistupovat k rezoluci pravděpodobně jinak, to musíte posuzovat. Benchmarking je ale potřeba také proto, že se řídíme linií, že máme cluster banky, banky v různých zemích a musíme zajistit, aby jedna země neměla jiné zacházení než jiná země. Když mluvíme o Mm, národních záležitostech, tak mám jeden příklad. V jednom případě eh, v důsledku podrobných národních insolvenčních pravidel má smysl žádat banku, aby vytvořila holdingovou společnost nad provozní. Nemuselo by tomu tak být v jiných zemích, nebo abych to řekla jinak. Začneme plánem rezoluce který pak musí být uplatněn podle národního práva. Abychom měli tedy, musíme mít jasný e, no, kontrol nad národním právem. Jsme si plně vědomi toho, že všechny banky musí mít e, tedy nejenom e, jedna velikost pro všechny, ale také konsistentně v rámci eh, bankovní unie. Děkuji. Ina Gill. Děkuji, pane předsedo. Jeden z hlavních cílů toho balíčku je přesunout tedy břemeno záchrany bank z daňových poplatníků na věřitele. To já podporuji, ale um, nechápu některé aspekty toho návrhu, i když umožňuje rezolučním orgánům nebo bankám samotným, aby posoudili, zda mohou mít 3,5 z 18 nepodřízené, to znamená jenom 3,5 mm, dluhu nemusí být podřízený podle NCVTO. Můj problém s tím textem je, že rezoluční orgán ne Eh, tak to ne, nerozhoduje a je to na, je tam možnosti, že, možnost, že to udělají banky. Nemyslíte si, že by to podkopalo eh, cíle toho návrhu? A můj druhý bod, um, tam se mm, v podstatě říkal, že evropské banky musely respektovat TILAK. Ovšem, ehm, je to rozšířeno na ehm, Eh, neevropské banky a jejich ceřinné společnosti. Mm, nemyslíte si, že by hrozilo, že to půjde proti americkým bankovním pravidlům? Pokud vaše interpretace je správná, tak mm, znepokojivé, ale to není banka sama, která rozhoduje, že 3,5% subordinovaného dluhu stačí. To dělá komise jako první krok, že nebere tu výjimku jako hot, za hotovou věc, ale je třeba to měřit. Rezoluční orgán do toho musí vstoupit. Což je to platí jenom pokud tu banku lze vyřešit, aniž by poškodila více některého věřitele. Čímž se vrátíme k, k, k ten second stop diskusi o hierarchii věřitelů. To Moje interpretace je, že to je nástroj rezolučního orgánu, nikoli pro banku, aby o tom rozhodla, ale přečtu si to znova. Další téma zda požadavky na neevropské banky, aby existovala střednědobá holdingová společnost jako sní holding nebo um, běžný provoz. To nejde proti e, USA, to vyžadují od naši, je vyžadováno našich GESIPS. Je to koncepce, která by mohla a měla zajistit eh, řešitelnost těchto bank, eh, aby byla snazší v Evropě. A tady se musíme podívat do detailů. Nezvýšilo by to kompartmentalizaci? Já jsem vždy říkala, že proti mm, tomu návrhu USA vytvořit mm, holdingovou společnost, eh, cílek eh, v USA je určitý ring fencing a také to je součástí eh, koncepce v rámci skupiny. Musím zajistit, že ať je to Emerald nebo Týlek, tak je to eh, v hlavních rezolučních jednotkách. Tady to je velmi odborné. Musíme se podívat, zda tam nejsou nežádoucí důsledky, ale ten další krok je logický. Děkuji. Danuta, jste připravena? Já se mluvám, já jsem byla na jiném výboru kde předsedám. Doufám, paní Kenik, že se někdo neptal na CCP, CCP. Já chci říci, že tento nový návrh, který jsme dostali od komise, který nedávno vydala komise, také předpokládá situaci, kdy člen clearingu je velká banka. Takže pokud je situace, že tato um, velká banka padne, což by mělo dominový efekt na CCP, jehož je členem. Takže moje otázka v IBRD jsou ustanovení, jak chránit um, závazky banky, bank, jak eh, považujete Eh, zohlednění těchto interakcí v praxi v plánování a činnosti rezoluce, jak můžete zajistit, že CCP po dotčené CCP nezaplatí příliš mnoho za chyby, které udělají banky. To je tedy moje otázka a eh, kom, také by mě zajímal kom, váš komentář na eh, vaše fungování, vaše odpovědnosti a otázky související s CCP. SRB v tuto chvíli nemá odpovědnost mm, za CCP s výjimkou toho, že některé CCP mají bankovní licenci, takže automaticky budeme rezoluční orgán pro ně. Ale CCP, rezoluce CCP stále je trošičku nezmapované území nejenom v Evropě, ale e, celosvětově. Takže mm, při předsedání eh, řídící skupiny SRB jsme velice tlačili na mezinárodní úrovni, aby regulátoři, legislativa obecně eh, zajistila systémový význam CCP z dobrého důvodu, protože jasné produkty jsou, clearingové produkty jsou transparentnější a clearing byl poměrně odolný vůči krizím, ale pak bychom si měli všichni eh, všichni položit otázku what if, co kdyby, což je scénář, že jeden nebo dva z největších clearingových členů selžou, spadnou a pak nebude možné ty pozice uzavřít, jak se očekávalo. Celosvětově největšími členy clearingu jsou GSIPS, nejenom v jednom CCP, ale v celé řadě CCP. Takže když takže mluvíme o jakémsi řetězovém e, záležitosti, kterou doufejme nikdy nezažijeme. Nicméně stojí za to definovat, v jaké fázi do toho vstoupíte a pak e, tam vstupujeme my, protože GSIPS také v našich pravomocech bude mm, budeme tedy jako první, a nebo bude mít potenciální ztráty v důsledku selhání CCP. A pak při tom vodopádu řešení otázka, kde skončí ty ztráty. A komise to má ve svém návrhu a také se to projednává paralelně na mezinárodní úrovni. Pokud budeme chytří, mohli bychom e, být paralelní a nikoli jeden před druhým. Ale není ještě řešení. Je tady hodně e, jednání o tom, jaká flexibilita a tak dále, ale teprve to začíná jako diskuse a komise také nechala některé oblasti stále otevřené. Děkuji. Prosím, máte dotaz. Jenom se chci vrátit k tomu, na co jsem se již ptal. Byste neodpověděla tu e, dimenzi třetích zemí v návrhu komise. Možná jsem to mm, nezaznamenal, ale návrh komise je v podstatě otevírá, otevření dveří, že nemohou být klauzule bail-in, Eh, finančních instrumentů vydaných v některých třetích zemích. Jak se k tomu stavíte? Není to pozvánka finanční centra mimo Evropu, aby měli konkurenční výhodu, protože byste vypadala poměrně překvapeně eh, Ale tady je změna z toho navrhovaného BDM eh, nás by zajímalo, mm, jaké na to vy máte názory. Vy asi mluvíte o článku 55 a to jsem, myslím, odpověděla. Moje interpretace je, a jak říkám, jsme stále tedy uh, jdeme do stále hlubších detailů, že byla velká diskuse o Mm, nemožnosti a vlastně e, nepotřebě řešit každý jednotlivý kontrakt ve třetích zemích, přičemž e, regulace bylo jasná, že to je no, inkluzivní, že tam mohla být výjimka de minimus, nic jiného. Pokud to tak skutečně je e, formulováno, já žádám tým, aby se na to ještě podívali, tak potom budeme pro výjimku de minimis, jinak budeme muset um, eh, řešit eh, překážky rezoluci, ale pokud to bude víc, tak to nikdy tedy nemělo být víc. Doufám, že to odpovídá na vaši otázku, ale budeme se muset podívat na to téma ještě jednou. Vím, že tady byly nějaké obavy, proto se na to chci ještě podívat eh, znovu to pravidlo de minimis by mělo mít mm, omezení velikosti. Tam se prostě říká, pokud to je právně smluvně nebo ekonomicky neproveditelné, takže já bych chápal mm, velikostní limit, ale tohle zní jako um, praktika. Tady je, to, to, to je princip, který by neměl být kompromitován uh, proveditelností. Myslím, že diminis má smysl. Je to formulováno tak, to se musíme podívat, ale záměr být, byl uh, najít de minimis. Možná se radši zeptejte komise, protože ti to napsala, já se na to jenom, jenom to interpretuju. To máme, na to máme právo jako legislativa. Takže tady máme mm, před sebou práci. Tady bych chtěl uh, využít příležitosti položit další otázky. Vy jste uh, z mm, zmiňovala výzvy v, něk- v některých bank, v některých zemích. Máte na mysli flex stejné úroveň z flexibility, co se týče úrovně subordinace nebo doporučení požadavky na menší banky. Jaký je váš názor tedy? Můžete to vysvětlit? Ano. Bude tady určitá eh, míra, neřekla bych flexibilita, ale té eh, popsané strategie Eh, mezi institucemi eh, financovanými z vkladů a univerzálními bankami, ale co já tady mám na mysli, to je ten časový faktor. My jsme nedali žádnou časovou linii, ale když máte větší problém, potřebujete si víc času na řešení. Ale velká část toho, co jsme identifikovali, jako deficit nebo mm, mezeru financování v tom prvním přístupu, což je, bylo mnohem menší číslo, než co se tady říkalo, z těch 70 bank by to bylo asi 120 miliard. Je to pořád hodně, ale není to eh, těch pět nebo 600 nebo 800, eh, o kterých se tady mluvilo. A z tohoto vzorku část eh, se týká toho, zda strukturované eh, končí poukázky považujete za eh, na, započítavatelné nebo ne, nebo jsou mimo. Stejně jako sekurit, u, u sekuritizace je otázka, co je to hm, tedy fund brief, a co je to Double Revillaged eh, Residential Mortgage Backed Security v USA. Eh, tady ten návrh dává větší prostor, což by se zase mohlo zohlednit, což by nám dalo šanci posoudit různé otázky, že jenom to ukazuje, že nejsme slepí, že to vyřešíme flexibilit, s flexibilitou do značné míry eh, ten čas, podle té časové linie. Děkuji. Myslím si, že to byla velice užitečná a plodná výměna názorů. Padly obtížné otázky, vyvážené odpovědi, takže tím můžeme uzavřít naše zasedání. Příště se uvidíme ve čtvrtek od 9 a budeme hlasovat důležit, o důležitých záležitostech, včetně sekuritizace Předtím ještě budeme hlasovat na společném zasedání Ekon a Libe. A budeme řešit naše námitky proti delegovanému aktu zaměřenému proti praní špinavých peněz. Takže to je vše a já se těším na naše příští slyšení.